So, um, colleagues. Kolegové. A konkrétně kolegové, kteří jsou náhradníky, tak bych vám chtěl něco vysvětlit a také vy, kdo jste tady nebyli na začátku, když jsme eh, přijali program jednání. My jsme eh, do programu přidali dodatečné hlasování a uděláme to co nejrychleji, nechci vás držovat. Máme doporučení koordinátorů. v souladu s pravidlem 1995 a týká se to eh, prozatímní zprávy o Polsku. Je to návrh eh, zelených a odhlasovala to většina při koordinatorech. A je to na žádosti jedné politické skupiny eh, podle pravidla 205 a to na začátku hlasování a cílem bylo zjistit, zali by toto doporučení koordinátorů bylo schváleno. Pokud je o e, článek 205, tak e, já bych chtěl vidět, zali existuje konsenzus. Dívám se na vás, e, zali s tím souhlasíte. Ale já, mě bylo doporučení, doporučeno, aby by jsme hlasovali o tom, jestli budeme hlasovat. A ten důvod pro to je, že existovaly určité obavy. Prosím, poslouchejte mě. Byla vyjádřena obava na zasedání koordinátorů, zdali eh, všichni eh, souhlasili s tím, že by to rozhodnutí bylo přijato na tom zasedání. Rozhodneme se tedy o tom, zdali eh, budeme hlasovat. Bude se hlasovat tedy o tom, zdali se bude hlasovat. A tím je to tedy jasné a konkrétní. To je tedy ta rada, kterou jsem obdržel nejdříve. Eh, tedy prosím, naslouchejte mě. Budeme hlasovat o tom, zdali můžeme hlasovat v souladu s 205. A tím pádem kolegové, kteří dávají přednost vrátit se eh, ke koordinátorům, eh, tak aby to tak bylo. A pokud se nevrátíme ke koordinátorům, pokud se to nevrátí ke koordinátorům, eh, tak budeme hlasovat o tom, zda se schválí to rozhodnutí, které eh, se schválilo většinově na zasedání koordinátorů. Jsou to tedy tyto dva kroky. Eh, souhlasíte s tím, dívám se na všechny koordinátory, panuje tady dohoda. Já se tedy nedívám na všechny poslance, ale na koordinátory. Koordinátoři kývají. To je tedy ta možnost pro hlasování. Dívám se na všechny koordinátory. Děkuji, Sofie. Sofie Intervelt, ano. Dobře, děkuji, je, díky bohu. Dobře, jsem rád, že na mě nic nehážete. a kind of resignation, eye rolling. Okay, that's... Vidím zelení, že pokrčili rameny, takže dobře, jsou rezignováni, dobře. Dobře, budeme hlasovat o tom, tedy zali budeme hlasovat. Budu tedy nyní za, budeme nyní hlasovat o tom, zdali budeme hlasovat, nebo se to vrátí ke koordinátorům. Jmenovité hlasování. Prosím, bude, zmáčknete-li zelené tlačítko, tak eh, to znamená, že chcete, aby se o tom hlasovalo. Pokud zmáčknete červené tlačítko, tak to znamená, že se to vrátí na koordinátory. Poslouchejte mě, prosím, aby nedošlo ke chybě. Zelené tlačítko znamená, že se o tom bude hlasovat. Červené tlačítko znamená zpátky k koordinátorům. Zahajuji hlasování. Zelené tlačítko, budeme hlasovat. Červené tlačítko, vrátí se to ke koordinátorům. Dáváte pozor. Ještě to zopakuji. Uděláme to ještě jednou, protože jinak dojde ke zmatení. Tak to vždycky je. Rozumíte mi? You want to go to the vote? Okay, fine. Okay. Dobře, končím hlasování. Dobře, vy jste se vyměnili. Někdo se vyměnil. Končím hlasování. Omlouvám se. Já vím. Já všichni se moc netvářili, když jsem vysvětloval červené a zelené tlačítko. Takže se to vrátí ke koordinátorům. Tak ne, nevrací se to ke koordinátorům. Kolegové, prosím, stěžte se. Já proč to dělám takto jednoduše, to je ten důvod. A potom všichni mručíte, ale to je, potom se stane tohleto. Jo, tak lidem se lidé trošku mručeli, ale dobře, vrátí se to potom zpátky ke koordinátorům. To není konec světa, vrátí se to ke koordinátorům. Příští zasedání koordinátorů bude to rychlé. Já žádám o písemný postup, protože pokud musíme vyčkat na zasedání koordinátorů, tak to bude trvat příliš dlouho. A my jsme k tomu měli diskuzi. Já chci eh, k tomu mít písemný postup a tento týden. Ano, to je plně legitimní že o to žádáte. Eh, pane Jureku, souhlasíte? Já bych chtěl požádat všechny kolegy. Bych požádal všechny kolegy, aby prosím respektovali eh, výsledek hlasování klidu, protože někdy je prostě výsledek nepředvídatelný. Nemusíme vždycky hlasovat stejným očekávatelným způsobem. Musíme někdy se smířit i s nečekaným výsledkem. Děkuji. Okay, that was really helpful. To bylo určitě užitečné, děkuji. Paní uh, z Argentiny navrhuje písemný postup. Je někdo proti? Dobře, takže písemný postup a z toho budeme vycházet. Ale vrací se to ke koordinátorům až ať tak či konak. A bude to přes písemný postup, jak vyžádala paní z Argentiny, takže tím to bude rychlé. Děkuji. Nyní budeme hlasovat. Spolupráce mezi Eurojustem a Gruzí. Spravodajkou je paní Kaufmann. Eh, Silvie, chcete k tomu něco říct, než budeme hlasování? Ne, budeme hned hlasovat. Je to jedno jmenovité hlasování, zahaju hlasování. Končím hlasování. 43 hlas, 44 hlasů, 43 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Gratulujeme paní zpravodajce. A další bod, o kterém budeme hlasovat, Eh, protokol o změně úmluvy Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat. Spravodajem je pan Josef Nať. Chcete se, Josefe, vyjádřit? Ne. Dobře, budeme hlasovat eh, jedno hlasování. Končím hlasování. 43 eh, hlasů, někdo proti. Gratulujeme panu zpravodaji. A další bod se týká programu Perikles 4. Spravodajem je Denis de Jong. Eh, Denisi, chcete se vyjádřit? Ne, budeme hned hlasovat. Kompromis 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Pozměňovací návrh 3. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 2. Zahoji hlasování. Konec. Schváleno. 45 návrh. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 5. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh 42. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 6. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 44. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 45. návrh. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 4. Hlasujeme. Přijato. 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 49 návrh, zahaju hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 50, zahaju hlasování. Končím hlasování. Přijato. 10, ne, 52, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato kompromis 3. Končím hlasování. Přijato. Uvolní ostanovení pozměňovací návrh 20. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 23. Hlasujeme. Končím hlasování. Zamítnuto 24. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Přijato 25. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. E, pozměňovací návrh 1 a 26 jsou totožné. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato 27, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 28, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 29. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 30. Zahajuji hlasování. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato. 31. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 32. Hlasujeme. Končím hlasování. A nyní závěrečné hlasování jmenovitě. Hlasujeme. Končím hlasování. Přijato 43 hlasů, nikdo nehlasoval proti, ani se nikdo nezdržel. Eh, gratulujeme panu zpravodaji Denisovi de Jongovi. The next vote, colleagues, is um... Další zprávou je zpráva Carlos Coelia. týkající se interoperability. Zpravodajem je Carlos Coelho. Carlos, si chce, si, si vzít slovo? Jenom bych chtěl poděkovat kolegům za skvělou spolupráci. Je to první velká reforma, reforma Eh, tohoto systému. Jak vidíte, máme tam hlasování v bloku eh, s jednou výjimkou. Eh, já si myslím, že děláme dobrou věc, posilujeme bezpečnost šengenského systému a chráníme naše děti. Děkuji. Děkuji, Karvasi. Takže nejprve stanovisko zpravodaje. Hlasujeme o všech kompromisech v bloku s výjimkou kompromisu 7a. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď jdeme na kompromis 7a. Je to na straně 12 mého hlasovacího seznamu. Nevím, na které stránce ho máte vy. Kompromis 7a. Máte to všichni, kompromis 7a, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. Přijato. Tak jdeme na stranu 44. Pozměňovací návrh 387. Já to mám na straně 44. Návrh 387. 387 na straně 44. 387 zahajuji hlasování. Pořád hlasujeme, konec hlasování. Máte někdo problém? Hlasovali všichni? Dobře, končím hlasování, přijato. 393. Na stejné stránce zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Teď návrh 423 na straně 50 mého hlasovacího seznamu. Návrh 423. Hlasujeme o návrhu 423. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. Teď bač 3. Na straně 72 mého hlasovacího seznamu budget 3. Strana 73 mého hlasovacího seznamu. Budget 3. Je to poslední stránka. Hlasujeme o budget 3. Je to těsně před finálním hlasováním. Hlasovali všichni, končím hlasování, zamítnuto. A teď konečné hlasování jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 30 hlasů pro, 8 proti, 3 zdržení. Gratuluji zpravodaji. Tak a tím jsme na konci hlasování. Děkuji kolegové. Jedenáctého února bude mimořádné zasedání ve Štrasburku.